máme jediný hlas, abychom hovořili všechny evropské instituce a všechny členské státy jedním hlasem. Děkuji. Já děkuji vám, pane komisaři, takže rozprava o případě Ai Weiwei je tímto uzavřena. Hlasovat se bude dnes odpoledne, hned poté, co ukončíme rozpravu o dalších dvou případech. Dalším bodem na pořadu jednání je zákaz voleb do tibetské exilové vlády v Nepálu. A já dávám slovo panu Paškovi. Vážený, pan Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo komise, Domnívám se, že všichni s obdivem sledujeme úsilí Tibetanů o získání práva spravovat svou vlastní zemi. Mnohé pokusy exilové vlády a Dalai Lamy, duchovního vůdce, se snažili nalézt rozumné řešení při jednání s čínskou velmocí, ale vždycky to stroskotalo. Číňané nevnímají Tibetany jako partnery ve společné zemi, ale jako překážku, která jim brání zabrat si území. Otázka je složitá. Na jedné straně by tady bylo třeba, aby Číňané mohli zaručit práva, aby nepálské úřady dali eh, právo eh, pro volby do exilové vlády, ale musí zohledňovat svého velkého souseda. Je třeba zohlednit, kdo je opravdový globální hráč a pro nepálskou lodu je to Čína. My, Evropané, se můžeme snažit o symbolická gesta a můžeme tady deklarovat symbolická gesta, ale chceme-li dosáhnout změny v postavení tibetského lidu naším partnerem a pro dialog musí být čínská vláda, protože to je politický líder regionu, který dává pravidla regionální politiky. Naším prohlášením se můžeme samozřejmě obrátit na nepálskou vládu, a tento problém nevyřešíme. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan poslanec. Děkuji vám. A není pan, A není pan Tenok. Dvě minuty, pane předsedo od zrušení nepálské monarchie se Nepál a Čína zblížili nyní došlo k tomu, že uprchlíci tibetané, kteří žijí v Pená, Nepálu, nemohli volit příslušného nového premiéra. Také jsou vystaveni nátlaku Číny tady to, že se Čína vněšuje do voleb v jiném cizím e, státu, je znakem paranoji. Eh, Dalai Lama řekl, že eh, se snaží o autonomii Tibetu a ne o nezávislost Tibetu. Já doufám, že také paní vysoká představitelka bude hovořit s Nepálem a také s Čínou. Já chci využít této příležitosti a chci také pochválit eh, odvahu tibetského lidu, což je inspirací pro nás všechno eh, Nepál by měl čerpat inspiraci z Indie a neměl by se nechat ovlivňovat Čínou. Já doufám, že jednou zavládne demokratický režim po celé Asii. Využil jste pouze jednu minutu a půl, pane Tenoku. Takže já jsem vám chtěl nabídnout, že příště dostanete půl minutky navíc. Paní Vlichtenberger. Děkuji, kolegyně, kolegové. Očividně nestačí, že potlačí pokračování tibetské kultury v Číně je stále větší. Od této doby, od olympijských her, došlo jenom ke zhoršení situace nic se nehýbe směrem dopředu. Nyní i v zahraničí eh, se odepírá Tibetanům právo volit eh, členy exilového exilové vlády. My jsme již delší dobu viděli, že na Nepál se činí velký nátlak například u přijímání uprchlíků a také například u volebního práva Tibetanů. My bychom měli být rádi, aby volební právo bylo garantováno a proto bychom měli vyvodit důsledky. Čínská vláda vynakládá tlak, nátlak na sesterskou e, stranu, a to znamená na Nepál a Nepál se tomu podrobuje. A my bychom měli na to zareagovat a již dále neposkytovat dotace. Děkuji vám, paní Lichtenberger, paní Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Jsou zde tři body, na které bych chtěla upozornit, pokud jde o pozměňovací návrhy ALDE k tomuto usnesení. Za prvé, odůvodnění těchto pozměňovacích návrhů je odůvodněno tím, že Čína se zajímá o tyto možnosti voleb do exilové vlády v Nepálu. Nicméně nemůže to být vytrženo ze širšího kontextu, pokud jde o statu Tibetu. Za druhé, bez odkazu na čínskou okupaci Tibetu což je příčina toho, že Čína vyvíjí tlak na nepálskou vládu, bychom také mohli začít hovořit o první světové válce, aniž bychom se zmínili o zavraždění France Ferdinanda. A za třetí, volat po autonomii Tibetu, to je jediný konstruktivní návrh, který může Evropský parlament předložit, aby se znovu nestalo to, že se zakážou volby do exilové vlády. A volám na kolegy, aby to také podpořili. Děkuji a naši dalším řečníkem je paní Geringer de Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Kraj, z kterého má bogaté... Děkuji, pane předsedo. V naší zemi jsme udělali velké zkušenosti s exilovými vlády mezi lety 39 až 90. Jsme měli 16-15 eh, premiérů v exilu. A v Polsku také jsme bojovali za demokracii a uspěli jsme. V roce 1989 se narodil nový polský demokratický stát. V Federální demokratická republika Nepál eh, je, stojí není před tím, že má být schválena nová ústava koncem května. Byla by škoda, kdyby Nepál omezoval práva Tibetanů tak, aby Tibetané v Nepálu se nemohli účastnit exilových voleb, protože to je zásadní porušování lidských práv. EU by mělo neutralizovat tlak ze strany Číny. My musíme umožnit Tibetanům v Nepálu vyjadřovat svá politická práva, stejně tak jako v Polsku tak i v Nepálu bude exilová vláda nadále pracovat. Děkuji. Děkuji vám, paní Geringer. A nyní pan Mán je naším dalším řečníkem. 20. března se zhruba 80 tisíc exilových Tibetanů na celém světě účastnilo přímé volby nového premiéra a člena vlády. Evropští poslanci, mimo jiné také příslušníci eh, skupiny pro Tibet, byli na cestách. Za tímto účelem ve Švýcarsku jsem zažil to, co bylo konstatováno i jinde. Volby probíhaly férově a absolutně podle demokratických pravidel. Jediný incident byl v Nepálu, kde bezpečnostní úřady na základě tlaku ze strany čínské vlády znemožnili účastnit se volbám tisícanům Tibetanů, čímž pokračovali v cílených opatřeních z minulého roku, když byly zabaveny volební urny a zavřeny volební lokály. Nepál není žádný vazalský stát. Vláda v Katmandu musí dokázat, že se bude distancovat od čínského vlivu. K základním právům patří svoboda projevu, svoboda združování a v neposlední řadě také svoboda vole. Pane komisaři, Evropská vnější služba musí skutečně naléhavě eh, lpět na dodržování těchto lidských práv. Děkuji vám mnohokrát, pane Mané. Groups, a nyní paní Basescu za e EPP. Děkuji, pane předsedo. Zákaz uspořádání voleb do tibetské exilové vlády ze strany nepálských úřadů spochybňuje situaci lidských práv v této zemi. Já chci zdůraznit, že Tibetané zorganizovali tento proces proto, aby demokratizovali své instituce a takováto iniciativa by měla být podpořena ať už se odehraje kdekoliv. Je na čase, aby Nepál dokázal, že jeho demokracie funguje, a to jak na vnitřní, tak i mezinárodní úrovni. A to je o to důležitější, že vyjádřené hlasy mohou být poslány volební komisi až do 15. čtvrtý, aby mohly být potvrzeny. Apeluji tedy na nepálskou vládu, aby využila této příležitosti a znovu nastolila situaci, kdy budou hájena lidská práva na nepálském území. Je to důležité, abychom zajistili efektivní politiku sousedství. Děkuji. Now, Mr. Arzenis... Děkuji nyní pan Arzenis za socialisty a demokraty. Kýre, prodre, Pítrope, agapití synádελφοι. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové, demokratická práva ne, musí, ne, stačí, když budou platit pouze v Evropě a v severní Africe, neboť eh, musíme si vynucovat demokratická práva i u jiných vlád. My se chováme relativně pokrytecky. Na jedné straně chceme obchodovat a to je náš nejvyšší princip. To platí také pro dohodu Mercosur. To je obchodní dohoda, tady rádi budeme spravovat 100% oblasti, v oblasti Amazonie, tak abychom pomohli evropskému hospodářství, ale musíme také zapracovat další evropské politiky. Nesmíme dále postupovat pokriticky. Musíme se postarat o to, aby demokratická práva Tibetanů byla dodržována a respektována. Samozřejmě se to nemůže týkat pouze lidských práv, to také není téma paní Ešten, to se týká pana de Guchta a dalších členů komise. Děkuji a nyní paní Griesbeck. Pane předsedo, drazí kolegové, čínské úřady již příliš dlouho eh, vykonávají tluk a nyní se jedná o Nepál, který brání volebnímu právu Tibetanů. Je jasné, že Peking si našel nového spojence ve svém lovu na Tibetany a to je právě Nepál a to, co dělají, jde za rámec vole, protože již několik let nepalská vláda je pod eh, tlakem Číny, eh, ale právě proto, eh, aby utiskovala tybe, práva Tibetanů. Když vidíme preventivní zatýkání, zákaz združování, dokonce zákaz přesídlovat se. Eh, to vše, eh, těmu všemu jsou vystaveny Tibetané. Eh, je tady určitá, určité pokrytectví. Musíme prostě odsoudit tuto situaci v Nepálu a příliš časté porušování charty základních lidských práv. A skutečně žádáme, aby eh, se respektovalo právo eh, Tibetanů. Je skutečně smutné, že to musíme konstatovat, když se podíváme na historii země, eh, kterou je Nepál, která vlastně až do nedávného data Tibetany přijímala a na přijímala politické uprchlíky. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Romeva i Rueda za zelené. Děkuji. Já si také myslím, že Tibetané žijící v Katmandu eh, nedostali povolení volit eh, kvůli nátlaku Číny. To je opravdu hrozné. A Čína tlačí na Nepál a bráním v tom, aby uprchlíci neměli jediné právo, které by jim nemělo být upřeno. A my to rozhodně musíme odsoudit a musíme také vyjádřit znepokojení nejenom nad těmito fakty, ale také nad tím, že Čína brání jiné zemi, aby pomohla jiným lidem tak, jak by měla. Chceme, aby zvláštní zastoupení Evropské unie v Katmandu velmi pozorně sledovala tuto situaci. My jsme o to už žádali a teď už to nemůže čekat. Nátlak Číny je věc, kterou musíme rozhodně odsoudit. Musíme proti ní bojovat všemi svými prostředky a pokud to neuděláme hned, pokud se s nimi nebudeme snažit otevřít dialog, tak to nikdy neudělají. Děkuji, pane Romevo, a není pan Tavareš. Za... Senhor prezident, bem, eu creio que eh, já je suficientemente mau que os tibetanos. Děkuji. Eh, eh, domnívám se, eh, že jenom nebo že Tibetané nemají možnost být ve své malé vlasti. A jsou, je tady vyvoláván tlak dokonce i na to, aby nemohli využít jedno ze základních práv, Eh, lidí v, země, v zemi, kterou si zvolili i za zemi svého exilu. Hovořilo se tady hodně eh, o tom, že e, Dalai Lama neprovozuje e, demokratický odpor, to je to, co používají jako argument čínské úřady, ale nám se zdá, že toto je velice smutné. Je smutné, že to je právě Nepál, který zakázal Tibetu, Tibetanům účastnit se voleb, aby si zvolili legální tibetské reprezentanty při mnoha příležitostech eh, si eh, stěžujeme, eh, ale ustupujeme čínským zájmům, ale zřejmě Nepál udělal to tež. Abychom žádali, aby se Čína chovala jinak, musíme začít plnit naše práva tady, u nás doma, v Evropské unii, aby národní orgány našich států více prokazovaly odvek, když hovoří s čínskými úřady. Dalším řečníkem by měl být pan Kováč, ale on tady není, takže dávám slovo rovnou paní Makovej. Supresiunea guvernului chinez autoritățile nepaleze au împiedicat circa 20.000 de tibetani. Katmanské úřady pod tlakem čínské vlády zabránily asi 20 tisícům tibetských uprchlíků, aby volili prvního premiéra, premiéra tibetské exilové vlády. Právo na svobodné volby, právo na mírové projevy své vůle a své názory. To jsou základní práva, to jak pro jednotlivce, tak i pro společenství. Čím více je zde překážek, tím se zvětšuje, nebo tedy roste vůle lidí naplňovat tato práva. Já jsem přesvědčena o tom, že Tibetané teď ještě více chtějí uplatnit toto své právo, protože jim bylo zabráněno jít k volbám. A snaha nepalské vlády uklidnit situaci se nepodařila, selhala a já žádám, aby paní Ashton hovořila také jménem Evropského parlamentu a řekla, jaký je náš názor, když bude diskutovat s čínskými a nepálskými úřady. Děkuji. A nyní zahajujeme Catch the Je tady paní Esaja, prosím. Puhemies. Kiinan painostus maanpaossa olevaa Tiibetin hallitusta vastaan on kasvanut yli... Represivní opatření se stále zvětšovala více než 10 tisíc Tibetanů nesmělo volit svou exilovou vládu. Jedná se o čínskou politiku a Tibet je považován za součást Číny a proto se provádí takovéto, takováto silná kontrola tato, toto usnesení se týká voleb, ale na druhé straně musíme vidět, že nadále existují ekonomické zájmy. Také návrh usnesení týkající se Ai Weiwei jasně ukázalo na stávající situaci, ale my bychom měli hovořit jedním jazykem. A nyní, kdo si ještě chce uh, Pane předsedo, nechtěl jsem hovořit, protože Dalaj Lama navštíví náš zemi eh, Irsko příští čtvrtek a bude hovořit na univerzitě v Limeriku. A to, že byly zabaveny volební urny, nemůžeme akceptovat to, co se stalo v Katmandu, je opravdu smutný příběh a nebylo spočítáno mnoho desítek tisíc hlasů. A my bychom měli sdělit Číňanům, že nebudeme akceptovat tuto jejich politiku. A Dalaj Lama je vítán v Firsku, stejně tak jako královna a pan prezident Obama, kteří také přijedou. A není pan Repo. Pane předsedo, děkuji. Právo účastnit se demokratických voleb je univerzální právo a v současné době probíhající volby jsou důležité, protože se jedná o ochranu tibetské identity. A kultury. Tibetané si volí nového vůdce, nového duchovního vůdce, protože Dalaj Lama eh, vstupuje už v roce 2009. Jsme konstatovali, že se musíme zasazovat za demokracii a e, účast na vládě. Eh, musíme konat konzekventně a musíme i nadále tuto politiku sledovat. Je naprosto jasné, že Nepál je pod tlakem Číny a nemůže prostě mu povolit. Ale je třeba, abychom upozorňovali na porušování lidských práv a musíme se snažit zajistit, aby Tibetané mohli požívat svých lidských práv a tím pádem mohli provést svobodné volby. Děkuji. A děkuji nyní a nyní pan komisař Ševkovič bude reagovat. Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak víte, tak asi 20 tisíc Tibetanů žije v Nepálu a už tam žijí dlouho jsou tam ekonomicky aktivní, bydlí tam a také měli určité politické dobré perspektivy. Eh, poslední volby z 20. března byly velice důležitou událostí mimo rámec Tibetu a byly součástí procesu, který ohlásil Dalai Lama. My však jsme viděli, že nepálské úřady se zaměřili na Tibetany a neumožnili jim volbu exilové vlády. Nestalo se to však poprvé. 3. října v minulém roce také volby byly narušeny eh, nepálskými orgány, protože byly zabaveny volební urny. Eh, Evropská unie prostřednictvím své delegace v Takmandu sleduje tuto situaci a sleduje to společně s vládou a tibetskými občany tibetští uprchlíci by měli mít právo eh, se združovat tak, jak to říkají mezinárodní normy lidská, pro lidská práva. Přístup k nepálskému území by měl být zachován a gentlemanská dohoda, kterou sepsala nepálská vláda a dokonce vysoký eh, komisař pro uprchlíky by měl být akceptován. Byly zadržení uprchlíci, které je však třeba převést do uprchlických táborů pod záštitou OSN všichni ostatní lidé by měli dostat nepálskou registraci komise bude nadále sledovat tuto situaci a také situaci v budoucnu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. E, debata, rozprava je ukončena, kolegové, a hlasovat budeme po ukončení třetího bodu, a to je situace v Zimbabwe. A já nejdříve dávám slovo panu